Eh, Dear colleagues, please be seated so that we can start. Milí kolegové, prosím vás, posaďte se, abychom mohli začít dnešní jednání. Děkuji. Dovolte mi tedy, abych začal naše dnešní jednání výboru EMPLO a ECON. Na pořadu jednání máme pouze jeden obsahový bod, takže dovolte mi, abych začal přijetím pořadu jednání. Nevidím, že by kdokoliv měl výhrady k tomuto pořadu jednání, tak dovolte mi, abych je hned přešel k dalšímu bodu. Půjde o hospodářský dialog a výměnu názorů, o roční analýze růstu a o zprávě mechanismu varování s panem Valdesem Dombrovskisem, místopředsedou a komisařem komisařem pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu. A také zde vítáme pana Piera Moskovičeho a přijde i pan Gultieri, který tady přijde trošičku pozdě. Takže dovolte mi, prosím, abych tady přivítal pana místo předsedu i pana komisaře. Jak jsem již říkal, pan místo předseda je místo a komisařem pro euro a sociální dialog. Chci říci, že co se týče této roční analýzy růstu a zprávy mechanismu, tak tady jde v podstatě o první část toho cyk, každoročního cyklu. To znamená, že tady na základě tohoto šestě balíčku počítáme s tím, že Evropská komise vlastně sdílí všechny informace se všemi příslušnými výbory o této roční zprávě. Tento hospodářský dialog také umožňuje všem eh, zpravodajcům a stínovým eh, zpravodajcům zabývat se tedy otázkami týkající se ročních zpráv z příslušných oblastí. Jde samozřejmě také o práci před jarní hospodářskou radou, jde o neustálý dialog, který vedeme s Evropskou komisí i v rámci přípravy této zprávy. Co se týče té roční analýzy, tak ta vlastně vychází z evropského semestru a také nastavuje ekonomické priority do následujícího roku. Stejně jako mini, minulý rok vše doprovází dopor, doporučení, doporučení rady v souvislosti s hospodářskou situací v eurozóně. Jde o to zajistit lepší integraci eurozóny a také lepší integraci evropského semestru. Takže o co nám dnes jde? Nejdříve bude hovořit komise a za komisi bude hovořit pan místopředseda i pan komisař Moskovici. Oba dva bych požádal, aby nehovořili déle jak 15 minut a poté začne samozřejmě ještě debata se zpravodaji z, našeho, z našich výborů. Takže ještě jednou děkuji oběma a jako první bude hovořit pan Dobrovsky, Dombrovskis. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Jak již bylo řečeno, Evropská komise přijela tedy svůj balíček evropského semestru a hovoříme tady samozřejmě o době začínající v roce 2018. Máme tady tedy tu roční analýzu růstu, která hovoří o prioritách v hospodářské oblasti pro příští rok, jde také o mechanismu varování, který samozřejmě monitoruje situaci v jednotlivých členských státech a po případě je vyzývá k hlubší analýze. Poté také společná analýza týkající analýze pracovního trhu a také národních reakcí na situaci na pracovní trhu. A hovoříme tady také o pokynech a o sociálním pilíři Evropské unie. Jde tady také samozřejmě o ty sociální pilíře v eurozóně a také tady máme 18 stanovisek týkající se návrhu rozpočtu na následující rok. A to je vše tedy součástí toho sdělení Evropské komise. Takže co se týče tohoto balíčku, ten vychází v podstatě z kontextu nejvyššího hospodářského růstu za poslední desetiletí. Ne, takže co se týče zaměstnanosti, tak ta dosáhla rekordní výše a co se týče nezaměstnanosti, tak ta se dostává skoro na úroveň před krizí. To znamená, že sebevědomí v tuto chvíli je opravdu na té nejvyšší úrovni, investice rostou a také financování stále se zlepšuje. Takže tady hovoříme o strategii, která vychází z investic, strukturálních reform a také ze zodpovědné fiskální politiky, takže vidíme, že to opravdu funguje. To znamená, že tady můžeme ještě jednou tyto priority vyzdvihnout a myslím si, že bychom měli se tedy i nadále ubírat tímto stejným směrem a potýkat se s těmi výzvami. Co se týče těch priorit, situace, tak ta je samozřejmě odlišná v různých členských stát, eh, státech, samozřejmě v některých členských státech ta nezaměstnanost je ještě stále vysoká, i míra zadlužení je poměrně vysoká a samozřejmě to poukazuje také na slabiny našeho bankovního systému. Co se týče této znovu obdoby, tak ta nám musí pomoci se tedy postavit těm současným výzvám. V tuto chvíli opravdu musím dělat všechno pro to, abychom ještě více posílili odolnost naší ekonomiky, abychom také lépe mohli odpovídat na krizi v, po, v následující, tedy v budoucnosti. Také musíme podpořit konvergenci a musíme také posílit hrůz. A proto potřebujeme reformy, které budou vycházet ze stability, efektivnosti, která ale zároveň bude férová a inkluzivní. Z dlouhodobého hlediska potřebujeme navýšit produktivitu, protože to je jediný způsob, jak zajistit vysoké standardy a prosperitu. A proto musíme investovat a ne pouze do infrastruktury, ale také do výzkumu a personálu, lidského kapitálu. To znamená, musíme si tady samozřejmě říci, jaké jsou naše priority v rám, i také v rámci strukturálních reform. Potřebujeme fungující pracovní trhy, potřebujeme dobrý vzdělávací a školící systém, který musí připravovat lidi na nám požadavky našeho pracovního trhu a potřebujeme také zajistit dobrý systém sociálního a zdravotního zabezpečení pro všechny naše občany. Takovéto reformy jsou opravdu velmi důležité a to hlavně právě pro členské státy, které se snaží korigovat své eh, mikroekonomické nevyváženosti. To znamená, že tady došlo ke korekci eh, eh, deficitů skoro ve všech členských státech v roce 2016, ale i přesto tady existují ještě určité obavy, protože tady právě veřejné zadlužení je poměrně vysoké v mnoha členských státech, což samozřejmě také posiluje zranitelnost těchto států. A potřebujeme tedy také řádný politický kapitál, který bude vycházet z reálných eh, požadavků. To znamená, to všechno také je propojené s otázkami eh, rozpočtu. Musíme tedy eh, tady na to reagovat a právě proto tady máme také podporný program pro strukturální reformy. To znamená, že díky tomu získáváme v podstatě cílenou podporu pro členské státy, které si o tuto podporu požádají. A naše služby už v tuto chvíli podporují 15 členských států, víc jak 150 konkrétních projektů. My jsme dostali 444 požadavků z více jak 20 členských států, to znamená tady v tuto chvíli ta poptávka je v tuto chvíli pětkrát tak velká, jak jsou ty prostředky v současném rozpočtu. Samozřejmě, zmínil jsem ještě zodpovědnou fiskální politiku, ta je také velmi důležitá. Různé členské státy se nacházejí v různých um, fázích toho finančního cyklu. Je, uděla, je třeba udělat všechno pro to, aby financování bylo udržitelné a je třeba udělat všechno pro to, aby veřejné zadlužení bylo co nejmenší a také ty uh, rezervy byly co nejsilnější. To samozřejmě všechno vychází také ze správné, uh, ze správné zprávy a struktury struktury veřejných financí. A samozřejmě pracovní trh a sociální otázky, to je pro nás velmi důležité. Tak máme tady evropský eh, pilíř sociálních práv. O tom jsme hovořili také v Jeteborku minulý týden a dovolte mi, abych eh, poděkoval paní eh, Marie Joao Rodriguez za to, jakým způsobem opravdu posiluje tento princip. To znamená, je všechno, musíme dělat všechno pro to, abychom posílili ty pokyny týkající se eh, pracovního trhu, protože i díky tomu v podstatě tady hovoříme o tom novém sociálním scoreboardu. To znamená, že členské státy jsou monitorovány a hodnoceny na základě jasných kritérií a hovoříme tady také o analýze Eh, navrhovaných a prováděných politik v souvislosti s těmi požadavky. Co se týče eura, tak tady se v podstatě zaměříme na dvě klíčové oblasti. To znamená politiky, které musí zajistit udržitelný a odolný růst, také to je napojené samozřejmě na konvergenci a samozřejmě tady jde o tom, abychom tady také se drželi tedy toho principu zodpovědné fiskální politiky, tak aby tady existovala vyváženost mezi ekonomickým růstem a také udržitelností veřejných prostředků. Chci říci, že pro všechny je velmi důležité, abychom se drželi opravdu eh, té snahy nějakým způsobem dosáhnout těch konečných cílů Eh, měnové unie. To samozřejmě má, má co dočinění s bankovním eh, sektorem a s kapitálem a právě proto se v tuto chvíli také zaměřujeme tedy na mezivládní smlouvy a na vytvoření eh, rámce, v rámci něhož by tedy k takovému to hospodářskému růstu mohlo docházet. Eh, chceme tudíž Evropský měnový fond, který by i na základě ESM fungoval daleko účinnějším způsobem a také poskytoval řádný dohled. Potřebujeme také eh, jasnou eh, linii rozpočtovou, která bude eh, tedy poskytovat asistenci právě pro strukturální reformy. Programy, které jsou prováděny v rámci strukturálních reform, potřebujeme konvergenční také nástroj pro ty členské státy, které chtějí přijmout euro a stát se součástí eurozóny a také fiskální stabilizační funkce, pro kterou jsme vlastně představili ty tři hlavní funkce, to znamená um, režim ochrany evropských investic, protože velmi často právě dochází právě v této oblasti k prvním škrtům, což je velmi škodlivé a poté samozřejmě ještě režim právě pro Eh, oblast nezaměstnanosti a eh, všichni si uvědomují, že v podstatě ty politiky, jak fiskální, tak rozpočtové na evropské národní úrovni musí být zdravé, musí odpovídat tím reálným požadavkům a to je vše, co jsem pro tuto chvíli eh, chtěl říct. Děkuji. Děkuji vám za váš úvod, pane místo předsedo, a nyní pan komisař Moskovici. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Jsem velice rád, že spolu s kolegou Domrovskisem se mohu účastnit eh, tohoto eh, další části ekonomického dialogu, což je velice důležité pro transparentnost a demokratičnost evropského semestru. Eh, náš balíček zohledňuje diskuse, které jsme vedli s parlamentem, s radou, s dalšími institucemi EU, s národními parlamenty, se sociálními partnery a já tedy doufám, že eh, s tím balíčkem se budete moci stotožnit. Letos má zvláštní eh, rozměr ze dvou důvodů. Za prvé, odráží eh, nedávné vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv, který byl vyhlášen na Jeteborském samitu. A na, za druhé, o několik dní tento balíček předchází prezentaci balíčku o prohloubení hospodářské a měnové unie. Dovolte, abych se tedy stručně vrátil k hlavním mm, ponaučením tohoto eh, balíčku pro podzem 2018. Prioritou eh, tedy je zajistit, eh, aby růst byl udržitelný a především, aby byl ve prospěch všech. Naším cílem není jenom obnovit růst, ale tak a zajistit, aby tento růst byl sdílený, inkluzivní. A já si myslím, že tento balíček nám poskytuje nástroje, jak toho dosáhnout. Ve středu jsme prezentovali eh, zprávu o mechanismu varování. Jak víte, ta zpráva vlastně znamená zahájení každoročního cyklu řízení týkající se makroekonomických nerovnovách. Začnu nejprve dobrými zprávami. Ekonomické podmínky se zlepšují, to znamená, to usnadňuje nápravu stávajících nerovnovách. Počet zemí, pro které je potřebné podrobnější zhodnocení, je nyní 12. Je to o jeden eh, méně než loni, protože na základě posledního cyklu bylo konstatováno, že Finsko už netrpí nerovnováhami, takže bylo eh, vlastně vyřazeno z tohoto postupu. Nicméně zpráva připomíná rozsah nerovnovách, které se prohloubily s finanční krizí a které jsou nadále velkou výzvou. Chtěl bych zdůraznit tři body. Za prvé, vysoký stupeň zadluženosti soukromého i veřejného sektoru v některých členských státech. Za druhé, špatné půjčky eh, nadále zůstávají dědictvím krize. A za třetí je třeba snížit eh, zahraniční nebo vnější zadlužení, což pochopitelně trvá. My tedy navrhujeme, aby 12 zemí bylo předmětem tzv. podrobnějšího hodnocení v roce 2018. To jsou země, které trpěly nerovnováhami už v předchozím cyklu, a sice Německo, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko. U ostatních zemí se nedomníváme, že potřebujeme nějaké podrobnější hodnocení, nicméně zůstáváme obezřetní, protože ta zpráva identifikuje určité problémy, například zrychlení cen nemovitostí, a e, vývoj e, ceny e, pracovní síly ve srovnání s produktivitou. Dále ve zprávě konstatujeme, že země, které mají vysoký přebytek běžného účtu by měly vynaložit větší úsilí, tak aby se to v rámci eurozóny srovnalo. My tedy znovu vyzýváme tyto země, to je především Nizozemsko a Německo, aby tedy své přebytky e, vlastně využili i k podpoře e, vnitřní poptávky a investic. Myslím, že to je i v jejich zájmu a je to samozřejmě v zájmu celé eurozóny. Komise předloží podrobnější hodnocení v rámci svých výročních zpráv pro jednotlivé země v únoru 2018. A nyní pár slov k doporučení, které se týká ekonomické politiky v eurozóně. Vůbec poprvé letos naše doporučení vyzývají členské státy, aby zintenzivnili své úsilí v boji proti agresivní daňové optimi- optimalizaci. Samozřejmě já jsem komisař pro hospodářské a finanční záležitosti a daně a jsem tedy tomu rád a vím, že vaše instituce je velice aktivní, zvláště v té daňové oblasti. Mnozí z vás se aktivně účastní práce výboru PANA, což je pro nás určitá inspirace, potvrzení naší činnosti. Vy víte, o co jde a je důležité zajistit to propojení i s dalšími eh, postupy v rámci evropského semestru. Nemůžeme nějak od sebe oddělit eh, rozpočet a daně, ani to nikdo nedělá. Naši občané by nepochopili, že je, od nich chceme, aby se připravili na výzvy globalizace, technologické transformace, a abychom zároveň vlastně zavírali oči nad tím, že našim rozpočtům unikají eh, příjmy, které by se mohly využít pro potřebné investice. Dále je třeba říci, že komise doporučuje neutrální rozpočtovou orientaci pro celou eurozónu, což znamená, že se domníváme, že růst nyní méně potřebuje rozpočtovou podporu než v loňském roce, ale zároveň by bylo neopatrné se domnívat, že už došlo k definitivní konsolidaci. Za druhé, Eh, podporujeme politiky ve prospěch inkluzivního růstu a konvergence. Eh, to jsou témata také důležitá pro vaši instituci. Už jste to připomněli ve svých předchozích zprávách a i zde jsme po vašem boku. Konkrétně máme doporučení, která jsou různá pro jednotlivé země na základě jejich situace. Všechny členské státy vyzýváme k tomu, aby zvýšili produktivitu a aby přijali reformy, které podpoří tvorbu pracovních míst, kvalitních pracovních míst, to slovo kvalitní chci zdůraznit, aby podpořili přístup eh, na trh práce, sociální ochranu a inkluzi. Ty státy, které mají schodek běžného účtu eh, nebo vysok, velký vnější dluh, vyzýváme, aby udělali maximum ke zlepšení konkurenceschopnosti, protože nikdo se nemůže spokojit s situací, která není dobrá. A tak jako ve zprávě o mechanismu varování vyzýváme země, které mají vysoké přebytky běžných účtů, aby podporovali růst mest, to je velice důležitý bod, a aby stimulovali investici a tuzemskou poptávku. Eh, takže my si přejeme, aby ten eh, růst, který je teď nejvyšší za posledních deset let, byl ve prospěch všech. A, chceme také hodně zdůrazňovat investice. Ti, kteří mají vysoké zadlužení, musí dělat maximum pro to, aby v rozpočtu uvolnili prostor pro investice. A ti, kteří mají rozpočtovou rezervu, by ji vlastně zase měli dát k dispozici tak, aby bylo možné zase podporovat investice uh, Eh, v obou případech tedy hlavním cílem eh, je posílení investic. Eh, k těmto výzvám se určitě můžeme dostat ve druhé části naší výměny názorů, ale zatím tedy bych ukončil svůj projev zde a spolu s Valdisem jsem připraven s potěšením odpovídat všechny, na všechny vaše otázky, pokud tedy na ně budu mít odpověď. Merci beaucoup, merci Děkuji vám, pane komisaře. děkuji vám oběma za úvod a také za dodržení času. A nyní v prvním kole eh, bych dal slovo oběma zpravodajům eh, výročního přehledu růstu eh, z Ekonu. To byl pan Baje, ale bohužel dnes s námi nemůže být, nebo je hospitalizován ale paní Petra Silva Pereira ho dokonale nahradí. A máte, prosím, až tři minuty na vaše otázky a komentáře. Děkuji vám. Děkuji vám. Dobré odpoledne, eh, pánové komisaři. Eh, děkuji vám, a že jste tady a za svou skupinu bych chtěl říci, že tato, tento dialog mezi Evropským parlamentem a komisí je Eh, velice důležitý pro demokratizaci evropského semestru a také ekonomické a fiskální politiky v eurozóně. Samozřejmě nás těší, eh, že ekonomické výsledky se zlepšují a bereme eh, v úvahu to, že ten takzvaný ten trojuhelník, to znamená těch reform a také fiskální politiky, přináší plody. Přesto bychom rádi řekli, že vítáme to, že ve vašem vaším sdělení se objevuje zmínka o doplňkových opatřeních, eh, aby se mohlo více investovat a eh, aby se zvětšila ekonomická výkonnost a že také nebude stačit spoléhání pouze na hospodářskou politiku. Právě naopak, měli bychom očekávat eh, v nejbližší budoucnosti změnu měnové politiky a tudíž potřebujeme eh, fiskální politiku, která to bude více podporovat. Eh, nevím, jestli to, co jste prezentovali, bude skutečně se řídit těmito ambicemi. A to proto, e, že ten přehled, výroční přehled růstu e, de facto počítá s neutrálním e, fiskální pozicí v roce 2018. Tyto návrhy jsou jak překvapivé, tak také zklamáním. Překvapivé proto, že Evropská komise v loňském roce navrhovala opak. A sice mírná expanze fiskální politiky zde byla předvídána. Komise de facto eh, prohlásila, že eh, poněvadž eh, oživení je poměrně pomalá a jsou zde další rizika a z toho vyplývá tedy ten Eh, mírně expanzivní, to mírně expanzivní očekávání. Navíc eh, se počítá mírný, eh, růst, s mírným růstem HDP pro celou eurozónu. Já myslím, že změna hospodářské situace zase není tak velká na to, aby zdůvodnila takovýto obrat v pozici ekonomické očekávání komise. Komise nyní žádá neutrální fiskální pozici, poněvadž tak jsme to měli v roce 2017 a mělo by to být i 2018 A to je první problém. A dále bych chtěl říci, že vítáme skutečnost, že Evropská komise opět žádá, aby ty eh, členské země, které mají fiskální přebytky, by měly dělat více Eh, pro růst evropské ekonomiky, například investovat, ale zdá se, jako by to nikdo neposlouchal. Takže eh, rád bych se zeptal pánu komisařů, co mohou a co chtějí udělat, aby toto důležité eh, doporučení pro hospodářský růst eurozóny bylo plněno. Ano, děkuji za konkrétní otázku. Nyní za EMPL Eh, pan Krištof Hetman z EPP. Máte rovněž tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážené předsednictvo, dámy a pánové, ze zveřejněné zprávy na téma eh, ručního analýzy růstu vyplývá mnoho pozitivní signál. Zdá se, že eh, růst HDP je trvalý trend a spolu s ním jde v ruce, ruku v ruce eh, zvětšení zaměstnanosti, růst tady HDP a snižování chudoby, i když není tomu tak všude v EU. Ne všude eh, došlo ke zlepšení, které bylo spokojivé. Eh, přesto, že došlo k poklesu eh, nezaměstnanosti mládeže, stále zůstává vysoká a mělo by to být jednou z priorit členských zemí v příštích letech, v příštím roce. Eh, jsem rád, že je vmezeno více peněz na podporu zaměstnanosti mládeže, ale chtěl bych se zeptat, eh, jakým způsobem chce nebo mají být prováděny reformy eh, pro zlepšení postavení na trhu práce, vzdělávání a tak dále. Částečnou příčinou vysoké nezaměstnanosti je nedostatek digitálních schopností přičemž je zde na druhé straně řada neobsazených pracovních míst. A máme tady další otázku. Máme co dočinění situací, kde kdy eh, v mnohých oblastech v EU eh, není dostatek pracovních sil. Eh, zaměstnavatelé to považují za jednu z hlavních bariér dalšího růstu. Jinde v Unii jsou zase oblasti, kde přetrvává vysoká nezaměstnanost. Moje otázka je, jakou roli vnímá pro sebe komise v této situaci. Jak může podporovat ty i ony? nad rámec eh, standardních eh, instrumentů, které máme k dispozici. A to tím spíše, že když hovořím o trhu práce, máme co dočinění nejenom o trhu zaměstnavatelů, ale o eh, trhu zaměstnanců. Myslím si, že k dalšímu snížení nezaměstnanosti potřebujeme především investice do strukturálních reform, odbourávání bariér, které vytvoří klima klima pro vytvoření nových míst. Také je třeba podporovat nové technologie, které zvyšují eh, produktivitu práce a přilákávají nové eh, investice. Nejenom ten Evropský eh, fond pro strategické investice, ale další investiční nástroje by skutečně měly se procházat jako účinné nástroje pro vyrovnávání eh, rozdílů mezi region, regiony. Eh, také zde máme demografické změny a ty jsou také různé v různých regionech EU. Taky bych si přál, aby komise a členské země eh, k tomu přistupovaly celistvě, protože skutečně potřebujeme společnou politiku, které umožní osobám v produktivním věku eh, slušné zaměstnání, eh, založení eh, rodiny a tak dále. Potřebujeme tedy využít potenciál flexibility zaměstnaneckých poměrů a tam, kde to bude potřeba, vytvořit také novou infrastrukturu a služby. Tady vidím velký potenciál v partnerství veřejného a privátního sektoru. Děkuji vám. Děkuji a nyní máme 8 minut na reakce našich vzácných hostů. Takže prosím jako první pan místo předseda Dombrovskis. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za tyto otázky. Nejdříve tedy k, té, těm celkovým prioritám hospodářské politiky a k našemu posouzení eh, směs eh, mixu politiky, to znamená investice a struktura, využití strukturálních fondů a fiskální politiky. Eh, plody tady vidíme, ale investice, ano, vidíme, že jejich objem roste v posledním pouze jednom či dvěma letech, dvou letech to znamená, že je třeba dělat více pro to, aby objem investic rostl. Máme tady tu in, iniciativu EFSI, ale samozřejmě máme také strukturální investiční fondy, které tady sehrávají důležitou roli při posilování investic a taktéž zlepšování obchodního prostředí, podnikatelského prostředí. Pokud se týče měnové politiky a eurozóny celkově, pokud se týče jejich fiskální výsledků, doporučujeme eh, skutečně neutrální fiskální politiku, aby byl podporován na jedné straně růst a na druhé straně zajištěna udržitelnost veřejných financí, co se týká zejména země, zemí eh, s vysokou měrou zadlužení. Proběhly také debaty v loňském roce, zda by mírně expanzivní fiskální politika nebyla vhodnější, poněvadž eh, jsme konstatovali, že ekonomické oživení pokračuje a my jsme eh, na základě toho zvýšili odhad eh, růstu ekonomiky a domníváme se, že eh, neutrální fiskální politika je vyvážená a je vhodná a tento názor podpořila podpořila také European Fiscal Board eh, v poslední době. Čili hm, k tomu tolik. Nyní k otázce podpory zaměstnanosti zejména zaměstnanosti mládeže, tak eh, tady je iniciativa Komise pro eh, dodatečnou podporu zaměstnanosti mládeže, to je ta mládežnická garance. Otázka zní, jak podpořit eh, vazby trhu práce a vzdělávací systému, A o tom je právě naše Eh, Skills Agenda, agenda dovedností, a to se týká eh, zejména učňovského školství. Tady je třeba, aby došlo k sladěním s potřebami trhu, skladní výstupu z vzdělávacího systému s potřebami trhu. v rámci této Skills Agenda je možno naplňovat různé iniciativy. My jsme právě měli Skills Week, kde jsme eh, takovéto iniciativy a jejich budoucnost debatovali. Dále je tady otázka nesouladu mezi nezaměstnaností a eh, volnou pracovní silou. Já myslím, že tady máme dva prvky. Jeden prvek je strukturální, a my samozřejmě potřebujeme eh, eh, lidi s těmi potřebnými dovednostmi a jejich zapojení do trhu práce. No a na druhé straně je ten geografický nesoulad a tady probíhá debata o mobilitě pracovní síly a je třeba také vnímat faktory, jako je brain drain, případně eh, odcházení mládeže z určitých regionů A to skutečně může být problém pro některé země a regiony. To je ode mě všechno a e, nyní pan kolega. Ano, děkuji, pan komisař Moskovici. E, e- ano, já se vrátím k té otázce neutrální fiskální politiky. Ano, skutečně věci se hodně změnily od posledního roku. Loni jsme odhadovali, že je zcela nezbytné podpořit růst, protože byl stále ještě nejistý, eh, křehký a měli jsme pocit, že je zapotřebí to upevnit silnou fiskální podporou. A proto my jako komise jsme navrhovali pozitivní eh, fiskální politiku pro eurozónu na úrovni 0,5 Eh, první připomínka to nebylo přijato radou, euroskupinou a nakonec tedy rada eh, vlastně sama o sobě se rozhodla pro neutrální fiskální politiku. Ale pak se ukázalo, že my jsme měli pravdu, protože agregovaná fiskální politika byla v roce 2017 mírně pozitivní a to je jeden z důvodů, proč pravděpodobně jsme měli tak velký růst, růst, který byl vyšší než očekávání. Dnes tedy předpokládáme, že růst nepotřebuje takovou fiskální podporu jako loni, ale zároveň se domníváme, že stále ještě potřebujeme tento růst upevnit, protože nevíme přesně, v jaké fázi cyklu jsme. A proto se domníváme, že široce neutrální fiskální politika je celkově tedy to, co potřebujeme, proto to takto budeme navrhovat radě a doufám, ale jsem si celkem jist, že to bude přijato a myslím, že to je nejlepší cesta, jak dnes postupovat. Druhá věc, mluvilo se tady o zemích, s velkými přebytky, které mají pocit, že nemusí respektovat naše návrhy, jak tyto přebytky snižovat prostřednictvím investic. Ano, máte pravdu, skoro pravdu, protože třeba v Německu se začíná objevovat určitá odpověď, kdy dochází k určitým investicím, ale samozřejmě by se mělo dělat i více. Co můžeme udělat? Za prvé, tuto diskusi můžeme znovu a znovu otevírat na euroskupině. Myslím, že eh, i vy můžete vyvíjet tlak, to také pomůže. A my budeme stále se snažit propagovat více investic eh, do infrastruktury, ale také v rámci soukromého sektoru právě v těchto státech, tak aby abychom vlastně vyřešili nedostatek investic v těchto zemích, ale abychom i podpořili růst eurozóny jako celku. Všichni víme, jaká je situace v Německu, víme, že probíhají rozhovory o koalici. Doufáme, že brzy vznikne stabilní vláda, která bude schopna eh, navrhovat eh, takováto opatření ve prospěch investic ale můžete si být jisti, že komise v rámci celého postupu pro zkoumání makroekonomických nerovnovách bude tento bod zdůrazňovat. Thank you very much. Now we are moving to Děkuji a teď druhé kolo stínoví zpravodajové anebo zástupci politických skupin. Budete mít pouze minutu a půl na své otázky a začne SD, SAD, EPP a EKR a jako právní bude hovořit pan, paní Aně Sungerius. Prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisáři, pane místo předsedo. Buďme rádi, že hospodářství opět roste. Já si myslím, že je velmi důležité začít takto pozitivně. Ale zároveň je velmi důležité, abychom si uvědomili, že ten růst je velmi nerovný. A co se týče rozdělování zisků a toho prospěchu, co se týče tedy nerovností a rizika chudoby, tak tady ty nerovnosti jsou opravdu stále ještě velmi vysoké a musíme je zohledňovat. Vy sami jste hovořili v podstatě ten nízký nárůst mest Hovořili jste o tom, že spousta lidí je na, hranicí, na hranici chudoby. Hovořili jsme také o pracovních podmínkách a sociálním zabezpečení. A my jsme teď měli ten summit v Jeteburgu. A já se ptám, jak k jakým dalším opatřením to povede? Protože samozřejmě, jak si nějaká proklamace či prohlášení, to je velmi pěkné, ale hlavně ze symbolického hlediska, ale zároveň potřebujeme něco, něco, co je černé na bílém, něco, co konkrétně se by nás snaží vyřešit ten problém vysokého rizika chudoby. A zmíním sociální dialog a posílení kolektivního vyjednávání. Protože já si myslím, že jednou věcí je, že řekneme, že ano, mzdy musí růst, ale ve chvíli, kdy ta kolektivní vyjednávání budou vystavena tak obrovskému tlaku, tak já se, ptám, jakým, já se ptám, jakým eh, způsobem chtě, chceme zajistit nárůst mest a ne pouze ve Nizozemsku a uh, Německu, nýbrž také v zemích, které by měly mít prospěch z konvergence, tak jsou členskými státy, které zaznamenávají snižování mest, a to při, i při hospodářském uh, růstu. Pan Gunnar Hopmark, máte jedno a půl minuty. Děkuji, děkuji za uh, tato úvodní slova za prezentace. My jsme samozřejmě všichni velmi rádi, že ty statistické údaje v tuto chvíli vypadají trošičku pozitivní. A také děkuji Evropské komisi za to, že v tuto chvíli opravdu nastavuje ty správné fiskální standardy, protože to je přece to, o, čel, o co nám šlo. Hovořili jsme o tom i v souvislosti s nutností zajistit určitou rovnováhu. Ale podíváme se na tu výroční zprávu. Eh, která obsahuje velmi klíčové body. Na, v úvodu se hovoří, že Evropská komise, a cituji, HDP a produktivita a jejich růst jsou stále, na, jsou stále jak se na nízké úrovni, stejně jako potenciál investic. A to je přesně ten správný způsob, jak popsat tu současnou situaci. Ano, investice se jsou stále stále pořád pod tou úrovní, jako jsme měli před hospodářskou krizí. A to je přesně ta největší výzva, před kterou eh, stojíme. A pokud tady selžeme, tak samozřejmě vše, co se týče inovací, výzkumu a produktivity, no tak to bude na nic. Ale to, co mě překvapuje, je to, že Evropská komise hovoří o tom zprostředkování a ale hovoří daleko méně o tom, jakým způsobem, jak zajistit, aby evropské hospodářství bylo atraktivnější pro investice, protože tady hovoříme už o přebytcích. Nicméně problémem je to, že my nejsme schopni přitáhnout eh, tyto investice, které tady jsou. A to je přesně ten hlavní problém. To je přesně to také, na co ukazuje Evropská komise a to je to, co musí stát za novými reformami na evropské úrovni. A to je přesně ta otázka, jakým způsobem se postavíme k těmto klíčovým otázkám. EKR, obě, oba dva výbory jsou zastupovány panem Ludkem Trevesem, takže máte v tuto chvíli tři minuty, pokud budete chtít je využít. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji také pánům komisařům za to, že k nám přišli, aby nám zodpověděli na naše otázky, protože oni se také odkazovali tady na jasné údaje. Ale ve chvíli, kdy chcete provést nějakou hospodářskou analýzu, no tak potřebujete ta správná čísla. Nicméně v tuto chvíli předkládat ta správná čísla je trošičku riskantní, protože v Řecku právě bývalý šéf statistického úřadu byl odsouzen k pokutě, eh, protože bylo dokázáno, že v podstatě korigoval eh, čísla eh, takovým způsobem, že se vlastně eh, Řecko dostalo, vlastně vyšvindlovalo si v podstatě výhody. To znamená, že pro mě tady vyvstává ta otázka, zdali vy si chcete do toho nějakým způsobem vměšovat, protože tady jde o řeckou interní eh, záležitost, to znamená, když tady někdo nějaké ty špatné údaje eh, koriguje nebo koriguje v podstatě svým způsobem eh, čísla, která má k dispozici. A to je pro nás samozřejmě zásadní, protože my se spoleháme na ty údaje, které dostáváme od členských států. Kromě toho několikrát jste si tady tady stěžovali na to, že Německo, právě můj stát, je příliš eh, silný. Ale nemyslíte si, že tady bychom se měli více zaměřovat na státy, jako je třeba eh, například eh, Itálie, která v tuto chvíli v podstatě nemůže ani v podstatě s těmi současnými úrokovými sazbami se zbavovat nebo jak si splácet své veřejné dluhy. To znamená, že ta konvergence, o které v tuto chvíli hovoříme, je v podstatě totálně jaksi neproveditelná. To znamená, že tady jsou ty rozdíly mezi členskými státy opravdu drastické. A co se týče jak si té iniciativy na boj se nezaměstnaností mladých. Tady prozatím hovoříme o pětistech milionech euro. Polovina z těchto peněz už byla investována s pomocí těchto eh, peněz se v podstatě snažíme tento problém eh, řešit, i když je pravda, že už i ze Španělska jiných států k nám dochází v tuto chvíli, jak si zprávy, že to je velmi těžké tyto peníze Eh, příslušným způsobem vynákládat. A právě Španělsko a Portugalsko, to jsou dvě eh, státy, které vykazují velmi dobré údaje v tuto chvíli, co se týče boje s nezaměstnaností mladých, tak eh, já bych od vás ráda v podstatě ráda slyšela, jak vy si vlastně vysvětlujete ty rozdíly mezi členskými státy v této oblasti. Děkuji, děkuji a nejdříve bude hovořit pan předseda Drombrovský a opět vám dávám přibližně 8 minut, prosím. Děkuji. Takže zaznělo tu několik otázek ano, co se týče znovu obnovy, tak vidíme, ano, že hospodářství posiluje, i když eh, nerovným eh, způsobem a ve chvíli, kdy hovoříme o hospodářském růstu tohoto eh, roku a z minulého roku, tak tyto nerovnosti vidíme. A my se snažíme zdůrazňovat právě tu otázku inkluzivního růstu, to znamená zajistit v podstatě to, že ten, ten prospěch z tohoto hospodářského růstu bude mít co největší počet občanů našich evropských společností. Takže to je ten přístup, o kterém jsme hovořili a hovoříme také v těch národních doporučeních pro jednotlivé členské státy. A my se tak snažíme samozřejmě postupovat ve všech oblastech, včetně tedy těch konkrétních doporučení pro jednotlivé členské státy. Ale co se týče dopadu sociálního pilíře, co se týče tedy teď, teď evropského semestru, tak jak jsme již říkali během summitu, tím úmyslem v tuto chvíli je to, aby pilíř sociálních práv byl posílen a to je taky ten důvod, proč tady máme tedy v tuto chvíli tu společnou zprávu, to znamená, že se snažíme provádět a využívat ten takzvaný social scoreboard, na základě něhož v podstatě hodnotíme národní reformy v této oblasti a Analyzujeme je tedy, co se v souvislosti s, s úspěchem podle tohoto pilíře sociálních práv. A co se týče sociálního dialogu a síly kolektivního vyjednávání, tak to je také jedno z témat, na které se hodně zaměřujeme, takže je to v každém případě ten stav toho kolektivního vyjednávání v jednotlivých členských státech a způsob, jakým také my jsme schopni sociální dialog posílit prostřednictvím především eh, navyšování a posilování eh, kapacit a také na základě tedy pomoci všech našich eh, partnerů na všech úrovních. Poté se dostáváme k té otázce, která se týká produktivity a investic tak já už jsem to zdůrazňoval úplně na začátku ve svém úvodním slově. To znamená, že ve chvíli, kdy chcete navýšit dlouhodobě prosperitu, tak musíte zajistit také eh, rostoucí produktivitu. Abyste zajistili produktivitu rostoucí, tak potřebujete investice. A proto jednou z hlavních priorit Evropské komise byly i investice pro Evropu, takzvaný Junckerův plán a také Evropský strategický investiční fond a vidíme tedy, že to funguje, jsme schopni mobilizovat investice, ale musíme také zlepšit eh, celý ten kontext, to prostředí, v rámci něhož k těmto investicím může docházet. Takže to je právě to, proč tady máme ty konkrétní národní doporučení, která vypracováváme pro jednotlivé členské státy zvlášť. Dále Další otázky, které se více zaměřovaly konkrétně na jednotlivé státy, včetně tedy Řecka a dalších, tak Evropská komise to zcela explicitně už řekla i v souvislosti s Řeckem. Samozřejmě musíme respektovat nezávislost jednotlivých národních soudních systémů, ale zároveň členské státy musí udělat všechno pro to, aby i systém schromažďování statistických údajů byl nezávislý a efektivní. Ano, eh, Perát, máme tady Elfstad, eh, který byl z, eh, řízen tedy ještě před krizí a Evropská komise se snaží dělat všechno pro to, aby ty údaje ze všech těchto úřadů byly co nejpřesnější a aby plnili to kritérium nezávislosti, protože na základě těchto údajů my potom přijímáme rozhodnutí a to je přesně to, o čem hovoříme, když hovoříme o naší vzájemné důvěře. Tak, a v souvislosti s těmi takzvanými non-performing loans, tak chci říci, že Itálie není jediným eh, státem, který se s tímto problémem e, potýká. Těchto států je několik a proto v tuto chvíli se snažíme vypracovávat příslušnou strategii, která by se s tímto tématem popasovala a brzy předložíme tedy e, naší, náš návrh. A co se týče iniciativu pro boj s nezaměstnaností e, mladých, tak ano, v některých státech je ta nezaměstnanost mladých velmi vysoká a ne úplně všechno je tedy zcela jasné, ale snažíme se udělat všechno pro to, aby to provádění této iniciativy pro zaměstnanost mladý eh, byla, byla co jaksi nejlepší, aby to provádění probíhalo dobře. Pan Moskovici, prosím. Um. Jenom stručně. Tak jak podpořit investice, aby odpověděl panu Hokmarkovi? tak já si myslím, že především, že ten eh, rusový výhled pomáhá, eh, že bychom tady neměli rozlišovat mezi eh, mikroekonomikou a makroekonomikou. Každopádně Evropská unie, Eurozóna je atraktivní pro investice. Ale musíme trvat na tom, aby členské země prováděly reformy to, že se situace zlepšuje, ještě neznamená, že nemusíme provádět reformy, že od ní můžeme upustit. Eh, my jsme sice vybředli z krize, to je dobře, ale je třeba zabránit jejich opakování. Také bych eh, trval na tom třetím pilíři Junckerova plánu, eh, který, jak víte, se zabývá bariérami pro investice. Myslím si, že to je užitečný pokrok a mm, myslím, že vždycky existuje cesta, jak se pokoušet eh, lépe investovat pomocí tohoto plánu a, na, mm, a tím, co bude po něm, to znamená FC2. Pokud se týče statistiky a eh, Řecka, to je delikátní záležitost. To vlastně eh, šlepeme mezi vejci. E, komise vždycky uznávala ta e, deficitní, ta číselná vyjádření deficitů. A na úrovni ministrů financí jsme žádali, aby tato situace, která je možná ne férová, byla řádně řešena v našich debatách eh, v rámci eh, přeskumu řeckých eh, programů a pozic protistran, tak my jsme tuto otázku několikrát znesli, a to i veřejně. Čili Evropská komise je známa, jak je známo, jak se k tomu staví, ale ve státech, kde tedy vládne právo a kde je nezávislá justice, tak tam nemůžeme zacházet příliš daleko, abychom jestli nezasahovali do soudních procesů. Proto já vděčně opakuji tu pozici při této příležitosti, kde vysvětluji, co můžeme dělat a vlastně jak budeme postupovat vždy. Děkuji vám, pane komisaře, a jelikož toto je společné zasedání výboru Ekona Empl, eh, s potěšením eh, předávám slovo Maritě Ulsko, která je místo předsedkyní výboru Empl a bude předseda druhé části hm, tohoto zasedání. Ano, druhá část, eh, třetí kolo a pro každého nadále platí minuta a třicet řečnického času. Začneme ekonem za ALDE paní Kerlin Nachtigal. Děkuji. Komise píše, že inovace a konkurenceschopnost jsou důležité faktory a že členské země si musí budovat trh budoucnosti. Já souhlasím. Když eh, pohlédnete na inovace v Evropské unii, na eh, tu budovací tabuli, scoreboard, musíme říci, eh, nebo vidíme tady, jak vypadá, vypadají inovace v jednotlivých zemích. A inovace eh, přímo souvisí s konkurenceschopností každé členské země. Eh, některé země zde chronicky zaostávají, tedy v inovacích, a již jsou méně konkurenceschopné. Mě by se zajímalo, jaké konkrétní akce chce podniknout komise, aby ty eh, země, které si počínají hnůř, aby dohonili eh, ty ostatní. A ještě druhá otázka. Eh, zaostávání v inovacích se projevuje zejména u těch nejzadluženějších zemí. Čili zdá se, že tyto země de facto věnují daleko více peněz na jiná opatření, než je investice do budoucnosti. Mě by tedy zajímalo, co může dělat Evropská komise proto, aby eh, rozpočty členských zemí eh, byly koncipovány více prorůstově? Nebo myslíte si, že jste už udělali dost této oblasti? Děkuji, pan Kalve Šambo, za ALDE a za výbor MPL. Prosím, jedna a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit francouzsky, aby to bylo srozumitelnější třeba alespoň pro pana Moskovisiho, kterého zdravím, jsem rád, že je mezi námi. E, takže pokud jde o zaměstnanost a sociální politiku, já vlastně vystupuji v návaznosti na Jeteborský summit, a v tomto kontextu chci tedy hovořit, měl jsem tu čest se ho zúčastnit. Pokud jde o zaměstnanost, evropský semestr znamená dvě věci, ne ani tolik o, ne tolik o sociální politiky, ale jde především o tvorbu pracovních míst, kvalitních pracovních míst a za druhé je třeba řešit velké nerovnosti, které stále politicky deptají naše společnosti. A teď už je skutečně na čase reagovat, protože eh, údajně jsme už tedy vybředli z té finanční krize. A na, v návaznosti na to tady vyvstávají zcela zřejmé otázky. Komise ve svých doporučeních hodlá tedy zohlednit eh, nejrůznější opatření, Eh, týkající se stoupající nerovnosti mezi lidmi. Zařadí to mezi své cíle, protože je to eh, klíčové pro Evropu. A navrhne komise státům nějakou vizi růstu, který bude mnohem více zaměřen na soudržnost. Děkuji. Thank you. Eh. Děkuji vám. Nyní Miguel Erban za GUE NGL ve výboru Ekon, prosím. Děkuji, pane komisaři. Nedávná zpráva EIB uvádí, a vy jste to uvedl také, že je velký nedostatek investic v Evropě. Tato zpráva nám umožňuje upřesnit i něco dalšího. Zatímco soukromé investice se vrací na úroveň před krizí, veřejné investice je na historicky minimální úrovni za posledních 20 let a klesá především investice do infrastruktury. A důvody jsou zřejmé. Jedná se o pakt stability a růstu a obecně o politiky úspor, které jsou tedy vnucovány členským státům. A tímto způsobem třeba u nás v naší zemi eh, ministr infrastruktury vlastně intervenoval na radnici v Madridu, aby zabránil nárůstu veřejných investic Eh, a to i přesto, že tam existuje přebytek. A já se tedy ptám, když tedy odstraňujeme bariéry pro investice, neměli bychom začít tím, že reformujeme pakt stability a růstu, protože právě on je hlavní bariérou pro investice ve veřejném sektoru. A za druhé, jaká by byla reakce například, když nějaká země by eh, požádala o doložku o flexibilitě, pro účely investice do infrastruktury. Jak byste reagoval na takovou žádost, pane Moskovisi? Děkuji. A nyní paní Kuneva za, z výboru EMPL za GUE. Máte dvě minuty. Děkuji vám. Eh, pan, páni komisaři, této Eh, zprávě o eh, růstu jsou celkem triumfalistické výroky o zaměstnanosti. Říká se tam, že nezáměstnost je rekordně nízká, 7,6% eh, v EU a 9,1% v celé eurozóně. Nemáte dojem, že je špatně, že v eurozóně je vyšší zaměstnanost než jinde. A vidíme také vysokou míru zaměstnaní ve Španělsku, Itálii a v Řecku. Čili eh, v zprávě o zaměstnanosti jste řekli, že pouze 14 nabízených pracovních míst jsou místa stála. A eh, vy jste nyní hovořili o politice zaměstnanosti která by měla pomoci mladým a dlouhodobě nezaměstnaným a že by se proto měl využít Junckerův plán. Eh, podívejme se na Španělsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Řecko. V těchto zemích se projevují varovné trendy. Jsou zde problémy s určitými skupinami nezaměstnaných a myslím, že se musíme eh, obávat toho, že Eh, tady ta nezaměstnanost je nad eh, průměrem EU. Eh, alespoň 5 toho Junkrova plánu by mělo jít na zaměstnanost možnosti spolufinancování až do 50 A také ty eh, programy pro zaměstnanost mládeže by měly mít takových těch eh, pákových efektů a neměly by se tedy používat do indikátoru SGP. Čili my jsme eh, poslali otázku na pana Junkra a mm, podpořilo to přes 30 poslanců v parlamentu z různých zemí a mě by zajímalo, jaká je vaše pozice v tomto. Děkuji. Eh, pan místo předseda Dombrovský by mohl povědět. Eh, vážené dámy a pánové, já bych eh, začal tím prvním bodem, a sice konkurenceschopnost a inovace, a tedy ta hodnotící tabule. A jak to zařídit, aby zaostávající doháněli tak my máme cíle pro vynakládání prostředků na výzkum a vývoj v té strategii EU do 2000, roku 2020 a my to monitorujeme v rámci evropského semestru. Jde skutečně o ty země, které soustavně e, zaostávají. Zde je doporučení, e, aby zvýšili výdaje na výzkum a vývoj a zvýšili také účinnost a efektivitu eh, těchto nákladů, aby podporovali také eh, průmysl, eh, tedy v aplikovaném výzkumu. Druhá věc, to jsou veřejné výdaje, na růst, to je eh, také zcela jasně zakotveno v našem výročním přehledu a opět eh, toto monitorujeme eh, mechanismem evropského semestru. Pokud se týče otázky zaměstnanosti a tvorby pracovních míst plus nerovnosti, jak, tak se to měří indexem Gini, už jsem k tomu řekl, že nerovnost je otázka, kterou řešíme prostřednictvím evropského semestru. Znamená to, že země, kde je ta nerovnost nejvyšší podle tohoto indexu, aby jim byly, byla dávána zacílená doporučení přímo, přímo s, s cílem snížit nerovnost. A pokud se díváme na daňovou oblast. I zde hledáme způsoby, jak třeba snížit zdanění eh, práce, která je špatně placená. Pokud se týče sociálních systémů, snažíme se na jejich zacílení právě na ty nejpotřebnější. A pokud se týče agendy dovedností, takže opět eh, to, že pomůžeme eh, lidem, eh, kteří mají ty pravé schopnosti a dovednosti, no tak to redukuje nebezpečí jejich vyloučení z trhu práce a také snižuje nezaměstnanost mládeže a tak dále. Čili tady máme řadu opatření a aktivně pracujeme tímto směrem. Pokud se týče investic, tak tady jsme skutečně zaznamenali pokles objemu investic mezi lety 2010 až 2016 a teprve v poslední době vidíme postupné zvyšování veřejných investic. Očekáváme tedy mírný růst příštím roce. Pořád jsme ale pod úrovní eh, předkrizovou, čili proto tolik zdůrazňujeme nutnost investic, to patří k našim eh, předním prioritám. Pokud se týče paktu růstu a stability, my jsme vydali sdělení o růstu flexibility a k tomu patří také eh, ustanovení o investicích, které umožňují členským zemím, aby se dočasně od chvíli od cesty strategie konsolidace fiskálních prostředků. Pokud se týče zaměstnanosti, tak ta zaměstnanost stála eh, na částečný úvazek Eh, platformová ekonomika, sdílená ekonomika. Toto eh, jsou nové jevy, eh, kde musíme se snažit držet krok, spíše dohánět v naší regulaci. Tak, aby byly všechny ty nové formy zaměstnanosti také kryty sociálním zajištěním. Děkuji vám. Děkuji, pan komisař. Moskovici nyní. Tak, abych se zalíbil panu Kalvetu Šambonovi, tak, nebo když abych se mu neznelíbil, tak ho, také odpovím francouzsky. Samozřejmě mi ten jazyk plně vyhovuje. Takže za prvé, všechny otázky, které tady byly položeny, se dotýkají toho triptychu inovace, investice, konkurenceschopnost. A já myslím, že tady jsou takové tři linie odpovědi tom, co komise navrhuje, v tom našem přístupu. Za prvé, myslím, že nelze říci, že eh, pokud jsou investice slabé, že to je kvůli paktu stability a růstu. Eh, ve skutečnosti stále více zvládáme eh, veřejné výdaje a také zjišťujeme, že ty veřejné výdaje jsou kvalitnější my vlastně e, provádíme takzvané spending reviews, revize výdajů ve všech zemích, protože se domníváme, že právě to umožní lépe připravit budoucnost v rámci euroskupiny už několik let. E, vlastně děláme takovou tematickou práci, která právě zdůrazňuje ty věci, které jsou pro nás důležité. Inovace, vzdělávání, neboli jak tedy zlepšit tu odolnost a skloubit ji i s růstem v našem hospodářství. Jaké jsou tedy ty tři aspekty, které chci zdůraznit? Za prvé, evropský semestr my ve vhodný okamžik tedy předložíme specifická doporučení pro jednotlivé země a, jak uvidíte, budeme stále více zdůrazňovat výzkum a vývoj. Za druhé, máme evropský rámec, který podporuje výzkum a vývoj. A za třetí je to i součástí diskuse, kterou zanedlouho povedeme. Já hodně věřím v budoucnost stabilizační funkce v rámci hospodářské a měnové unie, což by mělo na pomoci eh, investicím v případě nějakého šoku nebo recese. Také jsem byl dotázán na nedostatek investic. Ano, to je věc, kterou se komise zabývá už dlouho a je to třeba uznat. Ano, nevrátili jsme se na úroveň investic před krizí. A to znamená, že se investuje méně, než eh, investují někteří naši velký, eh, velcí světoví konkurenti. A pokud se nevrátíme na čelo investic, tak nebudeme ani v té první ekonomické lize to je vlastně i věc, která motivovala Junckerův plán, který se soustředí právě hlavně na soukromé investice a to se často eh, nezdůrazňuje. Pakt stability a růstu také zahrnuje doložku o investicích, eh, která byla využita zeměmi, které spadají pod preventivní část balíčku. To je především Itálie, která to eh, využila v poměrně vysoké míře. Vy jste mluvil o Španělsku. Španělsko by mohlo opustit ten postup deficitu příští rok pod podmínkou, že se dostane pod ty 3% v roce 2017 a mm, potom i v roce 2018 a potom podle našich odhadů by to skutečně mělo nastat a v tomto okamžiku i Španělsko bude způsobilé k využití této doložky a my to vždycky analyzujeme na základě konkrétní situace. Thank you. Děkuji, pane komisaři. A budeme pokračovat se čtvrtým kolem. Bas Eckhout za zelené, který zastupuje jak e, výbor EMPL, tak výbor EKON a máte tři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji e, komisi za roční analýzu růstu, která trochu více zdůrazňuje daňové úniky, vyhýbání se daním a také sociální rovnost tomto smyslu je to trochu zlepšení oproti předchozí situaci, to je dobrá věc, ale zatím ještě jsme nedosáhli cíle. Už tady bylo hodně otázek na investice a pro pana Hekmarka já plně souhlasím, že jedním z hlavních problémů je nedostatek investic, ale jak jste viděl, EIB eh, e říká, že úroveň soukromých investic v nominální úrovni je eh, zpět na úrovni před krizí. Nedostatek je především veřejných investic. V tom spočívá problém. To uznává i EIB. To znamená, když komise mluví e, o tom, že se snaží uvolnit prostor pro investice, mně to není úplně jasné, jak to chcete udělat u těch veřejných investic. Komise často hovoří příliš jenom o soukromých investicích. Už jste se o tom trochu zmínil, ale pro mě plávě právě ten největší nedostatek je malý rozpočtový prostor pro mnohé země. Byla tady zmíněna neutrální fiskální politika a to stále vytváří takové úzké místo pro veřejné investice a mám pocit, že komise se trochu stále vyhýbá eh, tomuto tématu. Za druhé daně je třeba více řešit tedy daňové úniky, to je jasné, ale eh, specificky bych se zeptal pana Moskovisiho. Všichni víme, že největším problémem je to, že u eh, daňových otázek platí na radě jednomyslnost. My už jsme eh, to tady říkali dříve, že pokud chcete použít článek 116, tak můžete předložit vlastně návrhy na využití kvalifikované většiny v Eh, fiskální oblasti. Kdy bude tento návrh a jakého tématu se bude týkat? Protože já si myslím, že eh, toto je důležité, aby už vlastně rada nemusela rozhodovat jednomyslně v fiskální oblasti. To považuji za klíčové a zajímaly by mě tedy konkrétnější odpovědi k tomu. Dále makroekonomické nerovnováhy. Když se podíváte na vylepšení, eh, tak k těm došlo především u zemí, eh, které měly nedostatky ty země v přebytku, vy jste mluvil třeba o e, Německu, kde ten přebytek je trochu nižší než e, loni, ale pokud se to srovná s obdobím před pěti lety, tak ten přebytek je větší. Ani Nizozemsko se nezlepšilo z hlediska přebytku. Takže pokud se podíváte na celkovou situaci v EU, tak stále více zemí má Eh, přebytek a jak tedy eh, zlepšíme ten postup pro makroekonomické nerovnováhy, tak aby to bylo vyváženější, protože teď se to vlastně zaměřuje hlavně na ty země s dluhem a ne na země s přebytkem a tím byste se také měli zabývat. Děkuji. Děkuji. Pan Dominik Martin za ENF ve výboru EMPL, minuta a půl, máte slovo. Děkuji. Eh, tak já jsem tedy překvapen tím sebeuspokojením, které tady projevujete, ať už eh, jde o pana Moskovisiho nebo od pana Dombrovskise. Vy nám vysvětlujete, že došlo k obnově hospodářství a že se situace zlepšila jenom díky vašim politikám. Já bych chtěl připomenout, že to není díky vašim polekám. Je to vlastně souběh tří kritérií, eh, které eh, pomohly EU. Za prvé cena surovin, za druhé úroková sazba, která je velice nízká a za třetí je to celosvětové obnovení hospodářství, takže to vůbec nesouvisí s vašimi politikami, je to výsledek toho vývoje na uh, světě. A pokud uh, tedy jde o mou otázku, pane Moskovisi, myslím, že mám právo na minutu 30, takže mám snad ještě čas. Uh, všechna vaše opatření, ať už se jedná o mobilitu, eh, ta vede třeba k nekalé hospodářské soutěži, konvergence, harmonizace, to všechno vede jenom k nejisté situaci. To, čemu říkáte strukturální reformy, to jsou především úspory v mnoha zemích. A moje eh, otázka tedy je směřována na pana Moskovisiho. Já vím, že eh, on má blízko k Rumunsku a víme, že čistá dotace EU pro Rumunsko je asi 4 miliardy eur ročně. A minulý týden jsme se dozvěděli, že rumunská vláda za 4 miliony e, dolarů si zakoupila americký domicil. Myslíte si, že to je přijatelné? Hodláte je tedy e, povolat k pořádku? Je možné, aby si takto kupovali od USA domicil za peníze daňových poplatníků? Děkuji. Nyní tedy pan Dombrovský pro odpověď. Dobře, takže vrátím se k té otázce veřejných investic. Jak už jsem to říkal dříve, teď zaznamenáváme postupný nárůst veřejných investic a samozřejmě víme, že je třeba tento trend posílit když se tedy podíváme na investice, týká se to samozřejmě paktu stability a růstu. My už jsme tady o tom hovořili, o té doložce o investicích, která je v paktu stability a růstu a umožňuje uh, právě členským státům, aby se odchýlili od těch úprav v případě, že účelem je navýšení investic. A členské státy skutečně tuto klauzuli využívají. A za druhé pak je to tedy eh, složení veřejných financí, kde také doporučujeme zemím, aby změnili složení veřejných financí, aby se více soustředili na investice, na výzkum Eh, na inovace a bude to součástí i tohoto evropského semestru. Ale samozřejmě s tímto přístupem eh, musíme říct, že ten přístup musí být vyvážený, kde na jedné straně potřebujeme stimulovat hospodářský růst a na druhé straně zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. A řada členských států má stále vysokou nějakou míru veřejného dluhu, který je třeba snižovat tak, aby byl eh, tady eh, i potenciální nárazník v případě zhoršeného hospodářského rozvoje, když doufám, že k tomu v brzké době nedojde, ale je lepší vždycky být připraven a posilovat tedy odolnost našich ekonomik. A potom z hlediska boje proti daňovým únikům, to je samozřejmě věc, kterou se komise také hodně zabývá a já myslím, že Pierre o tom eh, promluví podrobněji. A pochopitelně to souvisí eh, i s evropským semestrem. V jeho rámci také máme doporučení pro členské státy týkající se toho, jak čelit daňovým unikům a jak zlepšit výběr daní. Potom otázka makroekonomických nerovnovách a příslušného postupu. Eh, a současné přebytky v Německu a Nizozemsku. To je přesně důvod, proč letos Německo i Nizozemsko se považují za země s ekonomickou nerovnováhou a proto dostali konkrétní doporučení, jejichž cílem je snížit ty přebytky. A to je přesně i důvod, proč obě tyto země podléhají podrobnému přeskumu v rámci postupu pro makroekonomické nerovnováhy. Takže já si myslím, že z hlediska komise ten přístup je vyvážený. Zaměřujeme se nejenom na země s deficitem, ale také na země s velkým přebytkem a i pro tyto země potom máme konkrétní doporučení. Potom otázka širšího ekonomického obrázku a toho, jak jsme nebo nejsme spokojeni s ekonomickým výhledem. Jak už jsem říkal, současný ekonomický výhled se zlepšuje, je to pravda, je pravda, že se zlepšuje celosvětově a to je důvod, proč bychom neměli být spokojeni se současným stavem, ale musíme také posilovat odolnost našich ekonomik, abychom byli lépe připraveni na potenciální hospodářské šoky a proto v roční analýze růstu zdůrazňujeme, že musíme pokračovat v té započaté cestě, v těch započatých politikách, že není čas na odpočinek. Děkuji. Děkuji. Pan Moskovisi, máte slovo. Alors, Takže několik bodů. Za prvé, nejprve daně. Já souhlasím s vámi v tom, že nemůžeme mít vlastně tak rozhodující eh, snahu v sociální oblasti, eh, ale i ve fiskální oblasti, pokud stále budeme mít jednomyslné rozhodování, kde vlastně ve to jediné země může znemožnit eh, snahu všech ostatních. Tady se jedná o důležitá očekávání ze strany našich spoluobčanů a já jsem tedy přesvědčen, že bychom pravidla hry měli změnit a proto myslím, že předseda Juncker zcela právem ve zprávě o stavu Unie navrhoval, aby se toto změnilo. Já vím, že ta takzvaná eh, přechodná doložka paserel vlastně znamená, že rada samotná se musí rozhodnout, že přejde ke kvalifikované většině. Ehm, komise samozřejmě Eh, to tedy nemá ve svých rukou, ale kolektivním tlakem na členské státy by se to mohlo změnit. Eh, ovšem nesouhlasím úplně s vámi v tom, že eh, kvůli tomu, že nemáme kvalifikovanou většinu, tak jsme bezmocní oproti daňovým podvodům. Já to říkám Eh, i před eh, očima několika členů výboru PANA, včetně předsedy tohoto výboru. už v posledních eh, třech letech jsme toho v oblasti daňových podvodů udělali více než za posledních 20 let a stále ještě je na stole hodně návrhů, třeba černý seznam daňových rájů nebo legislativa o prostřednicích, dále zprávy pro jednotlivé země. Já bych chtěl, aby ty zprávy byly veřejné a transparentní také to, co jsme navrhli pro společný da- základ daně z příjmu právnických osob nebo pro DPH. Myslím si, že společně bychom eh, mohli dosáhnout velkých výsledků, i když nemáme tedy tu kvalifikovanou většinu. Pokud jde o makroekonomické nerovnováhy, tak eh, velký přebytek tedy ehm, přetrvává u některých zemí, eh, to je třeba Německo, Dánsko, Nizozemsko. A tato asymetrie by se měla nějak řešit. Jednak eh, to jsou doporučení pro eurozónu jako celek, ale i doporučení pro jednotlivé země a ta doporučení tady v tomto smyslu jsou formulována. Samozřejmě eh, je jasné, že zase členské státy musí převzít odpovědnost Každopádně my nadále na to budeme poukazovat a budeme se snažit o to, eh, aby ty nerovnováhy byly symetrické. A konečně eh, tady pro zástupce krajní pravice bych eh, se pokusil odpovědět tedy umírněně, i když mi to dá tady vždycky hodně práce. A vy nejste z krajní pravice, vždyť všichni vědí, že ano. Reakce mimo mikrofon. Já tedy mm, se vyjádřím k věci samé. Vy jste vysvětloval, že eh, obnova eh, vlastně je dána eh, vnějšími faktory a ne Evropskou unii. To je prostě nevzdělanost, nesmysl, omyl. Já bych se neodvažoval tvrdit, že oživení ekonomiky za všechno vděčí eh, evropským opatřením, ale zároveň nemůžeme tvrdit, že, za to, eh, že na tom nemáme žádný podíl. Evropa se snažila omezovat schodky, ozdravět finance, reformovat ekonomiku, zajistit větší konkurenceschopnost států a to všechno přispělo k tomu, že jsme se vrátili k růstu a vy se necháváte uh, unášet uh, svým odporem vůči Evropě a kvůli tomu popíráte její funkčnost, ale tak to rozhodně nepomůžeme našim spoluobčanům. Konečně e, vy jste se na mě obrátil, je to trošku xenofobní, e, kvůli mému vztahu s Rumunskem. Ano, můj otec se tam narodil, byl tam pronásledován kvůli svému náboženství a nakonec z té země uprchl, což mi nikterak nebránilo v tom, abych tedy horoval proto, aby se Rumunsko stalo členem EU a jsem tomu rád. Měli bychom mít všichni eh, inkluzivní přístupy. Já bych chtěl říci, že Rumunsko není protektorát. Rumunsko je členským státem EU, má plnou suverenitu, pokud jde o jeho volby a myslím si, že to není jediná země, která dělá nákupy mimo EU, ale my rozhodně, když se podíváme na naše eh, stanoviska, tak my jsme velice citliví eh, třeba na Eh, to, jaké nákupy dělá eh, Rumunsko a samozřejmě v případě potřeby se obrátíme na vládu, eh, aby věci napravila tolik, tedy co mohu říci k vaší elegantní úvaze. Thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A Ensonde jako zástupce za EPP e ve výboru EMPL tuto chvíli tedy zahajeme páté, pátek. Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane místopředsedo, pane komisaři. Tak já bych chtěla říci, jak už tady zaznělo, že jsem spokojená s tím, že ekonomické ukazatele eh, jsou znovu tedy v zelených číslech a to především díky eh, úsilí Evropy Eh, vidíme to, že dochází k omezování deficitu, ekonomický růst se obnovuje a snižuje se nezaměstnanost. Tento vývoj je tedy pozitivní, ale zároveň vidíme, že stále přetrvávají velké rozdíly mezi členskými státy, mezi regiony a také mezi některými kategoriemi obyvatel, podle třeba věkových skupin nebo eh, Mm, pracovního zařazení. A myslím, že ještě se musíme snažit o to, aby tento růst šel ruku v ruce s uh, i obnovou uh, so, v sociální oblasti. A já tedy kladu otázku, jak zajistit uh, lepší koordinaci hospodářských politik a sociálních politik. Kladu si otázku, zda třeba na evropské úrovni existuje, eh, existují nějaká společná jednání třeba mezi ECOFINem a EPSCO. A druhá otázka. Vidíme, že digitální hospodářství se rozvíjí, je to obrovská příležitost pro naše spoluobčany, pro společnost, pro průmysl. Je to vlastně takové nové paradigma a já tedy mám otázku, zda uh, mezi specifickými doporučeními pro jednotlivé země v roce 2018 hodlá komise eh, věnovat prostor i strukturálním reformám, které je třeba provést, aby se trhy práce v jednotlivých zemích uspůsobily této digitální revoluci. Děkuji. Eh, Děkuji Barbara Kapel za výbor Ekon. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji pánům komisařům za jejich zprávu o hospodářské politice EU. No, vyslechli jsme tedy zprávy o těch pozitivních e ukazatelích, e, hovořili jsme o hospodářském růstu, o snižující se nezaměstnanosti a také o stále více investicích. Nicméně pořád se nám nepodařilo ještě dojít k tomu, k té úrovni z doby před krizi. Samozřejmě, že neexistuje ještě jasná konvergence mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě, že jsme ještě hodně daleko. Evropská komise tady vydává dvě doporučení. Říká, že členské státy se mm, mají zohledňovat své vysoké eh, zadlužení a také eh, eh, investice, tak aby navýšili svou konkurenceschopnost jako státu. Hovoří se tady tedy také o investicích a úvěrech, tak aby byla posílena vlastně ta interní poptávka. Pan Dobrovský z toho říkal správně, tady je důležité, abychom vyčerpali potenciál růstu a proto se ptám. Komise upozorňovala na to, že je velmi důležité, aby všechny zdroje byly využívány co nejúčinněji, to znamená opravdu co nejúčinnější alokace zdrojů. A proto se ptám, zdali tedy počítáte s nějakými kontrolními opatřeními tak, aby toto účinné využívání zdrojů bylo také nějakým způsobem podrobeno dohledu. Hovořili jsme tedy o té o těch tzv. ghost airports a já se ptám, zdali vy máte k dispozici nějaké nástroje, na základě níž můžete toto měření či tento dohled nad účinným využíváním zdrojů eh, provádět. Pan Van Nekelder za Ekon, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, Eh, já samozřejmě vítám oba dva pány komisaře. Mám dvě otázky. Jde o osobní zadlužení. Je samozřejmě jasné, že samozřejmě ty nadp, to nadprůměrné zadlužení v soukromí spadá vlastně do toho mechanismu varování. To znamená, že se tady hovoří tedy o tom, že těch úvěrů je stále více a více i eh, v souvislosti s hypotékami. V Belgii se s tímto problémem také eh, potýkáme. Ono to samozřejmě vychází trošičku z toho trhu nemovitostí, ale zároveň prostě to vychází samozřejmě z toho, jakým způsobem rodiny eh, koupit nemovitosti financují. To znamená, co se týče těch hypoték, ty se musíme snažit v tuto chvíli nějakým způsobem regulovat. A já se chci zeptat, jak vy nahlížíte na toto nadměrné zadlužení eh, v soukromí? Jakým způsobem můžeme toto zadlužení určitým způsobem umírnit? Pan komisař může ještě odpovědět na dvě jednominutové otázky poslanců, takže Prosím, musíte hovořit samozřejmě velmi, velmi stručně. Takže Maria Rena má slovo v tuto chvíli, prosím. Děkuji. Děkuji. Co se týče zaměstnanosti. Říkáte, že ta míra zaměstnanosti eh, se nevýšila, ale eh, podle těch informací, které já mám k dispozici, tomu tak není. Takže já se ptám, z jakých eh, údajů vycházíte vy a co se týče celého toho půlu zaměstnanosti, tak jak se na to dívat dále. Co se týče genderové eh, rovnoprávnosti, eh, je pravda, že je stále více žen v zaměstnání a co se týče rozdílu mezi mzdami, mezi ženami a muži. Zlepšila se ta situace či ne? A co se týče nákladů na pracovní sílu, jako například Litva, eh, Rumunsko, když to zmiňujete, takže k čemu tady vlastně Eh, dochází. Hovoříme tady o konvergenci, nebo budete naléhat na to, aby ty náklady na pracovní síly eh, se snižovaly, protože velmi často tady ten poměr může být až jedna ku desíti, takže já bych chtěl vědět, jak se na to komise tedy dívá. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, páni komisaři. Spousta otázek, na které jsem se chtěla zeptat, už bylo položeno. Ale chci se zaměřit na naší zemi, na Rumunsko. Evropská komise vychází v podstatě z těch odhadů, že tady ty výsledky v podstatě opravdu jsou daleko nižší, než se očekávalo 5,6, eh, říká eh, Evropská komise, i když Rumunsko říká 6,1 a jiné údaje hovoří o 6,5. Ve zprávě hovoříte o tom, že to možná není z eh, dlouhodobého hlediska udržitelné. Hovoříte také o deficitu, ale vláda říká, že ten deficit eh, zůstane na úrovni 2,6, takže já si myslím, že tady ta argumentace dosti pokulhává. A proč, proč tedy tady ty čísla vypadají tak, eh, jak vypadají. Eh, průmysl 7,7%, poté zemědělství, vnitřní spotřeba a poté také oblast info, informační technologie a komunikací. Takže já bych chtěl vědět, ve chvíli, kdy hovoříme o Rumunsku, tak bych chtěl vědět, jaké ty údaje jsou nejbližší realitě, protože ty údaje, které máme k dispozici, jsou opravdu velmi rozdílné. Děkuji. Děkuji čtyři otázky a začíná pan Dombrovský. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci. Takže co se týče toho lepšího propojení hospodářských a sociálních politik. Od začátku práce této komise jsme vždy zdůrazňovali, že ekonomické, ekonomický a fiskální vývoj a sociální vývoj jsou dvě strany té stejné mince. To znamená, že to jsou oblasti, které jsou extrémně propojené. A také tak o to hovoříme, nebo i takovým způsobem to analyzujeme v rámci evropského semestru. To znamená, že 40 vlastně těch specifických eh, doporučení jednotlivým státům se týká právě těch sociálních otázek. A i nadále budeme vlastně tento přístup posilovat, zatímco se budeme samozřejmě držet těch principů Evropského pilíře sociálních práv a Evropského semestru. Co se týče digitální eh, ekonomiky, tak tady máme samozřejmě naší iniciativu týkající se jednotného evropského, kterou máme tady také tu agendu týkající se digitálních eh, schopností. Je jasné, že samozřejmě musíme přizpůsobit schopnosti eh, pracovního trhu eh, tomuto vývoji v oblasti informačních technologií. A dále, co se týče té otázky spojené s investicemi a konvergencemi, to znamená, jakým způsobem může dojít k účinnému využívání zdrojů. Co se týče konvergence, ano, tak ve chvíli, kdy hovoříme o konvergenci napříč členskými státy, například v eurozóně, tak tady říkáme, že ten proces konvergence se zastavil a v tuto chvíli se snažíme ho znovu, znovu nastartovat. To znamená, že to je jedna z, jeden z hlavních kolů evropského semestru a je to také jeden z hlavních eh, pilířů či základních stavebních kamenů naší politiky. Ve chvíli, kdy hovoříme tedy o účinném využívání našich strojů, tak je to něco, o čem nebo na co se e, i z úhlu pohledu veřejných financí Evropský semestr hodně zaměřuje. Co se týče e, soukromých úvěrů, soukromé zadluženosti, tak e, to samozřejmě souvisí také s vývojem v oblasti nemovitostí a v oblasti hypoték tak vy samozřejmě víte, že European Systemic Risk Board také vydal varování, která předložil jednotlivým členským státům mm, a my vlastně i prostřednictvím evropského semestru se snažíme těmto otázkám věnovat. I opět říkám konkrétně v souvislosti s jednotlivými Eh, doporučeními, které jsou, která jsou vypracovávána pro jednotlivé členské státy. Co se týče míry nezaměstnanosti, tak samozřejmě tady těch ukazatelů je velmi mnoho. Ve chvíli, kdy tedy hovoříme o míře zaměstnanosti, tak můžeme hovořit, že jsme opravdu na eh, historických maximech. To znamená, že ano, dochází tedy k navýšení míry nezaměstnanosti. Nicméně ne všude ten vývoj je tak eh, pozitivní, to znamená, máme daleko víc eh, pracovních smluv na dobu určitou, mimo jiné. A to je také to, proč zdůrazňujeme to, že i ve všech těchto, na všech těchto pracovních místech je třeba zajistit sociální ochranu a to je přesně to, o co nám v naší iniciativě jde. Co se týče toho, té genderové mezery v oblasti jaksi zaměstnávání a také v oblasti mzdové, tak opět vypracovali jsme doporučení, specifická doporučení pro jednotlivé státy, která se zaměřují i na tyto rozdíly. V souvislosti s Rumunskem to znamená říci, jaké obavy máme tady. Tady očekáváme v podstatě růst ekonomiky ve výši 5,7%, to znamená jedna z nejvyšších měr růstu, nicméně to jde také ruku v ruce s navyšujícím se veřejným deficitem, protože v minulém roce už to bylo 3% navyšování deficitu, když před několika lety to bylo teprve pouze 0,8, zatímco letos spočítáme už s mírou, která bude převyšovat 4% HDP. Takže to je také ten důvod, proč Rumunsko v podstatě v tuto chvíli musí splňovat eh, nebo musí reagovat na jasně určená předepsaná opatření. Děkuji, pan komisař Moskovici, máte slovo. Euh, tak Valdis už ty podstatné věci zodpověděl. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že v některých členských státech vlastně ty variace cen můžou být problémem, zvláště u ceny nemovitostí. Ve Švédsku, v Rakousku, v Dánsku, v Lucembursku, v Nizozemsku, ve Spojeném království je, je veliký tlak na ceny, zvláště na ceny bydlení v kombinaci s vysokým stupněm zadluženosti domácností. A to je tedy e, faktor, e, který je třeba nějak e, upravovat v těchto zemích. Uh, uh, K Rumunsku máme tady dva body. Jedna věc je růst. Růst v Rumunsku je úžasný. Otázka je, jestli je natolik solidní, aby mohl vydržet. Tady musíme být opatrní. Samozřejmě my si ceníme toho, že tato země si vede velice dobře, ale přesto je třeba monitorovat to, zda respektive aby e, tyto e, růstové faktory byly solidní a aby vydržely. Ale e, hlavní otázka, která se týká Rumunska, jsou veřejné financí, finance. S takto významným růstem byl se logicky měl rychle zmenšovat deficit eh, veřejných financí v Rumunsku. Ale vidíme, že eh, opak je pravdou. A ten eh, smysl tohoto procesu, tohoto řízení kvůli významné odchylce je, aby se toto korigovalo a aby Rumunsko nesklouzlo do nadměrného deficitu. Podle článku 10 eh, příslušného nařízení z roku 1997 komise eh, hovoří o eh, doporučených politických opatřeních, aby nedošlo k nadměrnému deficitu. A když se podíváme na současnou nebo na rozpočet na rok 18, tak ten, ten diskrepance je větší, než byla na jaře v roce 2017. A to znamená, že tato výzva je o to silnější, eh, pokud ji dáme do souvislosti s tím, že rovněž v Evropské unii je ekonomika na růst, růstové trajektorii, čili skutečně Eh, je třeba, aby s tím Rumunsko tedy něco dělalo, abychom zabránili tedy tomu procesu eh, respektive řízení kvůli nadměrnému deficitu. Ano, děkuji vám. Tak myslím, že eh, to by mohlo být všechno, pokud se týče této části a nyní eh, bychom mohli tato sednout tak. A <clears throat> problémy přetrvávají, všichni si to uvědomujeme, ale jsme na dobré cestě a to je možná eh, dobré východisko eh, komunikace s voliči. Takže já děkuji panu komisařům Moskovisimu a Dombrovskisovi, děkuji zástupcům výboru EMPL a ECON a já věřím, že budeme i v budoucnosti eh, pocitovat potřebu, aby tyto dva výbory se setkávaly, abychom společně hledali konkrétní řešení do budoucna. Děkuji vám všem za účast.